co se týče pořadí bodů, Alde žádá, aby eh, vysílání pracovníků, aby se o tom hlasovalo na konci, protože eh, přijde jeden z náhradníků později. Pokud souhlasíte, tak vysílání pracovníků by byl poslední bod během hlasování. A nyní začneme se zprávou Chrysogonos, některé aspekty mediace v občanských a obchodních věcech. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 20 pro? proti, zdrželi se, přijato. 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 21, kdo je pro, proti, prověříme to. 21, prověřujeme. Končím hlasování. Je tedy jasné, že to je přijato. Kompromis 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 27, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto.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 Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro? Proti? To musím prověřit. Takže toto nebylo přijato 11 k 11. A návrh zprávy celé elektronicky, prosím. Takže je jasné, že to je přijato a gratulujeme panu Chryso Gonosovi. A nyní eh, návrh stanoviska Lebretona, test proporcionality. Everybody prepared. Všichni jste připraveni? Pozměňovací návrh 13, eh, kdo je pro? Pardon, 30. Proti? Prověříme. Máš? okay, so máš, okay. To two more people, two more people to vote. Ještě dvě osoby budou hlasovat. Dobře, takže přijato. A nyní konečné hlasování elektronicky. To bylo tedy rychlé. Ještě jeden. Chybí mi ještě jedna osoba. Takže toto přijato nebylo. We don't have an opinion. Nemáme stanovisko? A třetí část, eh, takže jedním hlasem, eh, návrh stanoviska paní Jutola, eh, směrnice ohledně ochrany zaměstnanců, paní Guteland, otevírám hlasování. Návrh stanoviska paní Juteland. Právní základ. ještě dvě osoby, abychom to spočítali. Končím hlasování. A je tedy, eh, bylo to tedy eh, přijato bez pochyb. A nyní budeme hlasovat o vysílání pracovníků. Spravodajem je pan Kavada. Kompromis číslo 10. Kdo je pro? Proti? Prověříme to. One more person. Ještě jeden člověk. Dobře, končím hlasování. Přijato. A pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? Chcete to prověřit? Prověříme číslo 8. Končím hlasování. Přijato. E, prosím, ukažte vaše ruce. 76, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? Chcete to prověřit? Dobře, prověřme to. Mm, mně to přišlo jasné, ale ano. Eh, zamítnuto. 84, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 11. Proti? Zdrželi se? Přijato. Eh, Pozňovací návrh 10. Kdo je pro? dvě, tři stránky potom, pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? 1.1.4. Kdo je pro? Ne, to je to tež. Omlouvám se, to byla moje chyba. 1.1.5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Mohu to prověřit? Končím hlasování. Zamítnuto. 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 12. Kdo je pro? Chcete prověřit jedenáctku? Ano. Musím přiznat, že vidím pouze několik málo rukou. Přijato, omlouvám se. 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 1, 1, 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 7. kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 8. kdo je pro? Proti? Prověříme. 118. Zamítnuto. 1, 1, 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Omlouvám se, musím to ještě jednou prověřit. Zamítnuto. 1,20, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 1,21. Ne, o tom nehlasujeme. 18, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? 19, kdo je pro? Chcete to prověřit? 19, kdo je pro? Proti? Prověříme devatenáctku. Je to tak těsné. Přijato. 20, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 21, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jednička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme to. Ještě dva? Končím hlasování. Zamítnuto. 39, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 40, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 41, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 48, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47, kdo je pro, proti, prověříme to. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 59 a 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 62, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto? 6 a 63, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? 64, kdo je pro? Proti? E, prověříme 64. Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A konečné elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Ještě jedna osoba chybí. Končím hlasování. Přijato.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 kontrola aktů v eh, přenesené pravomoci a prováděcích opatření, kde výbor pouze vezme na vědomí. Mr. Jambaski, you wanted to... Pane Jambaski, vy chcete hovořit? Ne. Now we take the joint items 12 uh, and 13. A nyní body 12, 13 uh, dohromady výměna názoru a slovo má pan Sajer, který je zpravodajem. Uh, děkuji vám, pane předsedo. Zde znovu hovoříme o novém eh, návrhu přizpůsobení eh, legislativy eh, před Lisabonem. Promiňte, pane Sajere. Thank you. And, uh, since, uh, it's not... A protože to není poprvé, kdy o tom hovoříme, tak já budu uh, stručný. Chtěl bych vám připomenout, jako vždy připomínám, Eh, minule jsem byl vyzván na konferenci eh, předsedu a měl jsem o této otázce rovněž hovořit, protože téměř eh, deset let po Lisabonské smlouvě pořád stále ještě projednáváme tuto otázku. Je to kvůli strukturálnímu problému, který vyplývá ze smlouvy, což znamená, že se tady vytvořila situace, kdy dva rovnocení partneři, parlament a rada, Eh, nemají jasné eh, vymezení práv eh, ve smlouvě a zároveň mají úplně jiné názory, protože samozřejmě i ty zájmy jsou jiné, protože parlament ve Eh, většině případů eh, má zájem a především pokud jde o eh, vědomí přenesení pravomoci, což vzrostlo během minulého desetiletí a je logické, že parlament chce vědět, co se děje s legislativou, která se přijímá a co se stane potom s těmito otázkami. A takže potom tady vlastně vznikají takové patové situace, což znamená, že eh, parlament a rada mají potřebu se dohodnout na některých kritériích. A to je něco jiného, než co děláme nyní. My máme zprávu, stanovisko parlamentu je velmi jasné, tu, eh, ta zpráva je moje, eh, udělal jsem ji před nějakou dobou a tam jsme jasně napsali, Eh, jak je rozdíl a jakým způsobem se mají eh, eh, vymezit a odlišit akty v přenesné pravomoci a prováděcí akty. My máme ta naše vodítka. Pro nás to není problém, abychom vypracovali stanoviska ohledně nějaké zprávy, ale ten problém je, když musíme obchodu, tedy jednat s radou, protože Rada eh, často chce, eh, aby tam nebyly delegované akty, ale akty prováděcí, protože potom oni jsou ti, kteří mají provádět kontrolu nad tím, co se děje poté. Ta situace v současnosti je taková, že se, eh, se eh, mm, vlastně zkouší nová fáze, to, co jsme měli v minulosti. Máme tři omnibusy, eh, myslím, že to bylo před pěti lety, kdy s tím při, přicházela komise. Komise je neutrálním partnerem v této věci. Ale většina bodů a jejich kritéria jsou velmi podobná těm našim. A proto zde jsme si blízcí. Eh, došlo k návrhu třech eh, omnibusů a eh, ty se staly obětí deregulace. Já si myslím, že to byla velká chyba v té době, ale zároveň to nebyl jeden bod, který by vyškrtli z legislativní agendy, že by se tady odstranili tyto omnibusy ze strany komise, ale zároveň my jsme nemohli souhlasit s radou. Začali jsme jednat, trialog s radou, eh, potom, co jsem tím byl pověřen výborem a nedo, neměli jsme úspěch, potom uplynula doba a myslím si, že je čas začít znovu. Mezitím eh, v parlamentu to dále probíhá. Eh, v oblastech, jako je nová legislativa, tak tam už se uplatňují tato kritéria a mm, to vyžaduje čas. A to je věc, o které jsme už diskutovali často a my nyní jednáme či e, se chystáme e, začít jednat o této otázce s radou. Nebylo to jednoduché. E, minulý týden ta schůze byla odložena, takže ta zahajovací schůze se ještě nekonala. Ale ta naděj existuje. My ty dvě záležitosti můžeme udělat společně, protože na základě nového návrhu komise máme dva balíčky pro přizpůsobení. Na jedné straně se jedná o právní pravomoce, to je, jsou jasné pravomoci jury, a na druhé straně to jsou eh, pravomoci jiných výborů, kromě omnibusu, což znamená, že tam je několik eh, pravidel, které já bych navrhoval v tomto případě a eh, je to v tom mém dokumentu ohledně kontextu a to e, postupovat stejně jako před pěti lety. Stejný postup, což znamená, že vzhledem k tomu, že se jedná o velmi jasné e, pravidlo a to, že e, jury bude zodpovědný za přizpůsobení, tak ten důvod k tomu je velmi jasný, že my musíme mít jednotný přístup v rámci parlamentu. Protože už se, pokud se to bude dělat zvlášť v každém výboru, tak můžeme říci, že se to nějakým způsobem udělalo, protože eh, parlament jedná, ale dělá se to na základě kritérií, které já navrhuji, ale zároveň my eh, máme někdy eh, tendenci to vidět, že rada tady nemá svoje místo v tomto a my někdy se na to díváme jako na prováděcí akt. A my bychom chtěli zachovat tuto legislativu. Eh, kolegové nejsou si vždy vědomi právní stránky této záležitosti a výbor jury musí být eh, tím výborem, který se eh, bude snažit vytvořit konzistentní linii v této oblasti a tím pádem bude naše pozice silnější. To je to, co chci říct, protože pokud budeme jednotní, tak i když eh, eh, prohrajeme v některých oblastech nějaké možnosti taktiky, ale pokud budeme jednotní, budeme mít jasný pohled a já to občas eh, konzultuji pravidelně s předsedy výborů, abychom sjednotili naši pozici. Ale ten závěr je, že můj návrh by byl, abychom eh, postupovali stejně jako minule. Máme jednu zprávu, my tam eh, zapracováváme stanoviska eh, jiných výborů, které nemají zvláštní status. Já už jsem dobře pracoval s jinými výbory, oni nám důvěřují, že my opravdu zapracujeme to, co oni dělají a někdy se za to zaplatí ta cena že eh, toho je hodně v této oblasti, ale je, já jsem přesvědčen, že toto bude fungovat a chtěl bych eh, začít eh, tento proces, který prostě už dlouho trvá a máme už 10 let zkušeností a proto je toto jednání jednodušší. Ale co bych chtěl ukončit, je, aby u každé legislativy jsme měli tady tuto otázku prováděcí akty, akty přenesné pravomoci, eh, protože to potom eh, je eh, věcí, která nás blokuje a mm, věnuje, musíme tomu věnovat čas. A, a především proto, protože jsme ustoupili v těch mnoho v těch interinstitucionálních dohodách, eh, hlavně eh, v případě delegovaných aktů, tam se jednalo o eh, konzultace s experty. My jsme dlouho byli proti jako parlament, ale jako gesto, abychom mohli zahájit jednání o těch obecných kritériích, tak my, když jsme nebyli z toho nadšeni, tak jsme souhlasili. A doufám, že od nyní nastoupíme na správný kurz a chceme to eh, udělat do konce roku a doufám, že tyto, eh, tato dvě témata budeme moci dokončit. Mr. Buda. Děkuji vám, <clears throat> pane Sajere, pan Buda. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl panu Sajerovi vřele poděkovat za to, co řekl. Já jsem zpravodajem ve výboru Agri, eh, kde mám stanovisko v této věci a samozřejmě eh, mě velice zajímá způsob, jakým se přistupuje k této záležitosti. Navrhl jsem, aby se pozměnila ta dvě nařízení, to navrhuji tedy v rámci výboru Agri a myslím si, že každý výbor by se měl zabývat pouze tím, co spadá do jeho pravomocí. Myslím, že opravdu musíme zasáhnout, jak zda to bude tedy cestou aktu v přenesené pravomoci nebo prováděcího aktu. Eh, já tedy bych dával přednost aktům přenesené pravomoci, ale eh, my na výboru jury eh, máme vlastně odborné znalosti pro řešení těchto otázek. Já eh, nechci nějak spochybňovat eh, schopnost komise přijít s, nějakém, s nějakým vězněním, ale určitě je dobré, když k tomu přispějí i výbory. Děkuji. Would the commission... Eh, pan Klaus z komise chce se vyjádřit. Stručně, chtěl bych zdůraznit stručně. Děkuji, pane předsedo. Komise je vám samozřejmě k dispozici, eh, ráda vám pomůže v této práce eh, v tomto výboru i jinde. Jak už správně zaznělo, jedná se o druhý pokus eh, o přizpůsobení právních aktů. Ten první vlastně selhal na radě a komise to tedy stáhla, protože se to nikam nehýbalo. Tento návrh eh, se ovšem významně liší. Komise zvolila jinou techniku. My teď vlastně eh, to děláme všechno zvlášť u každého základního aktu, zvlášť celkem jich je 168 eh, v tom balíčku a vyžaduje to vlastně 500 různých změn a budeme tedy rozhodovat o každém zvlášť. A na závěr bych ještě řekl, že pro komisi je velice důležité eh, také to, co je uvedeno v institucionální dohodě o lepší tvorbě právních předpisů z loňského roku kde v reakci na požadavek parlamentu je řečeno, že je nutné přizpůsobit se právnímu rámci zavedenému Lisabonskou smlouvou. Lisabonská smlouva zavedla právě tento nový rámec eh, poskytování pravomoci prostřednictvím těchto dvou typů aktů. A taková tedy byla, eh, tak, tak toto zvolila i komise ve svém návrhu. Je to ryze technické přizpůsobení a komise podle našeho názoru v návrhu nijak nevyhodnocovala, zda je tedy to zmocnění potřebné, zda je třeba dělat nějaké politické posouzení. My jsme skutečně se omezili na ryze technické přizpůsobení těch současných postupů, které by se měly změnit na akty přenesené pravomoci nebo prováděcí akty. A ve většině případů to byly akty přenesené pravomoci, protože to má vlastně stejnou právní eh, podobu jako ty dřívější regulativní postupy s kontrolou. Děkuji vám. Tím tedy uzavírám tento bod. A teď máme problém s časem, protože se nám nepodařilo projednat dva body, které byly už odloženy ze včerejška. A já se dívám na paní Delvo a pana Džambaského, Chcete to tedy probrat velice rychle, nebo to odložíme? Paní Delvo chce svůj bod eh, odložit, pan Džambasky také. Děkuji vám mnohokrát. To znamená, že můžeme tedy včas zahájit naše slyšení eh, o návrhu týkajícím se platební neschopnosti. Vítám mezi námi naše vážené hosty, eh, kteří přišli na toto slyšení. A bez dalších úvodních poznámek bych chtěl dát slovo paní Letici Gajo z španělské banky BBVA, kde tedy vede eh, právní útvar pro hodnocení rizik eh, a dávám vám k dispozici zhruba 10 minut. So many thanks, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Je to pro mě opravdu velká čest, že zde dnes mohu k vám pohovořit. Chtěla bych vám eh, poblahopřát k tomu, že pořádáte toto zajímavé hlasování a prosím podívejte se rychle na obrázky, které vidíte před sebou nebo za sebou, Přeji na to. Chtěla bych vám jenom rychle představit banku BBVA. Vidíte, že jsme eh, významná španělská banka, významná evropská banka a máme tedy pobočky po celém světě. Můžeme tedy říct, že jsme globální finanční institucí asi by bylo nerealistické uh, hovořit o takto složité otázce během 12 minut, takže prosím, uh, eh, abyste mi dovolili, abych se zaměřila na některé aspekty návrhu, které považuji za nejrelevantnější, a to nejenom z hlediska uh, španělského bankovnictví, ale také z hlediska našich klientů, tedy firm. A jsem si jistá, že kolegové panelisté potom přispějí i dalším dílem. Eh, tak vlastně předchůdce návrhu znáte, to je vlastně doporučení komise z března 2014 a dále veřejné konzultace, které provedla komise v loňském roce. Eh, Španělsko eh, jako jedno z prvních přijalo to doporučení, což pro nás teď je jednodušší, protože můžeme přivítat tento návrh jako důležitou složku navržené Evropské unie kapitálových trhů. Vysoký stupeň provádění doporučení v době krize po dramatickém nárůstu počtu případů platební neschopnosti nás vede k takové citlivosti eh, finančního odvětví na jakékoliv změny v nařízení o platební neschopnosti. A toto je jeden z důvodů, proč my jsme se aktivně zapojili do konzultací, které komise prováděla a proto jsme také připravovali poziční dokumenty pro různá diskusní fora, která se tím zabývala. Eh, jak jsem říkala, tak eh, ve Španělsku máme už vysoký stupeň provádění toho doporučení a ta budoucí ustanovení vnímáme tedy velice pozitivně, protože v některých aspektech už vlastně jsme je vyzkoušeli ve španělském systému. Například eh, vlastně eh, různé typy eh, řízení, buď před soudem, nebo mimo soudní, nebo pod dohledem soudu. Myslíme si, že to umožní dlužníkům vlastně zvolit postup, který je nejlépe vyhovuje jejich potřebám bez ohledu na velikost a komplikovanost. Pokud jde o Pokud jde eh, o eh, soudní preventivní restrukturalizaci, my jsme eh, kromě toho ještě zavedli mimo soudní řízení, které je velice úspěšné především u malých a středních podniků protože je to vlastně eh, poměrně pružné eh, řízení, které nezapojuje soudy, eh, je rychlé a dobře funguje. Pokud jde o ty soudně uznávané restrukturalizace, k tomu chci říci, že náš právní systém vlastně má kritéria pro vytváření tří věřitelů tím, že rozlišuje mezi dvěma typy zajištěné a nezajištěné úvěry a je, to poskytuje právní jistotu. A potom máme také ten takzvaný eh, mechanismus cramdown, down, tedy schvalování plánu proti vůli nesouhlasících věřitelů, což znamená, eh, že eh, je zapotřebí široké většiny věřitelů tak, aby se to tady takto nuceně schválilo, i když tím někteří věřitelé nesouhlasí, ať už zajištění nebo nezajištění. Tohle velice dobře funguje u velkých firm v současné době. Také jsme schválili eh, mm, způsoby přerušení vymáhání individuálních nároků eh, s trváním čtyř měsíců, což je lhuta, kterou nelze eh, prodloužit, ale možná ta lhůta by mohla být ještě změněna. A také jsme upravili tzv. mechanismus druhé šance. A pro jakoukoliv restrukturalizaci soudní nebo mimosoudní. E, španělský e, model tedy vypadá takto a nyní přejdu k e, návrhu samotnému. My rozhodně podporujeme přístup komise, jak jsem říkala, ten španělský systém už byl hodně přizpůsoben dřívějšímu doporučení eh, komise. Myslíme si, že ta opatření by měla přispět k zlepšení míry úspěšnosti při vymáhání dluhů a tím by se také měla omezit, eh, měly by se omezit pozdní platby. Nicméně máme dojem, že ten návrh je možná až příliš zaměřen na velké eh, firmy, velké korporace, než na eh, eh, průměrné malé a střední podniky. Eh, pokud jde o hlavní pozitivní aspekty, které zde vidíme, jsou to tedy následující. Ochrana prozatímních dočasných peněz, to by byla opravdu velká novinka to jsou peníze, které se zapůjčují během jednání, ty prozatímní peníze, zatímco takzvané nové peníze, to jsou peníze poskytnuté v důsledku provádění dohody. Takže zavedení této koncepce těch prozatímních peněz, prozatímního financování, eh, to vnímáme jako kvalitní novinku. Eh, nicméně nemyslíme si, že by do toho nutně musel vstupovat soud. Myslíme si, že zde je třeba zajistit ochranu bez ohledu na to, zda se nakonec zvou, zvolí soudní nebo mimosoudní řešení. Dále, eh, přerušení vymáhání nároků eh, to je, myslím, také dobrý nástroj, protože to dává podnikům takový trochu větší prostor pro jednání s věřiteli o restrukturačním plánu. Nicméně rozšíření takového eh, období na dobu delší než čtyři měsíce, to by mělo být zváženo pouze za velice konkrétních omezených okolností a mělo by to být podmíněno objektivními předpoklady, jako je třeba to, že to podpoří většina eh, věřitelů. Eh, myslíme si, že to, jak je řečeno v návrhu, že je tedy doložen pokrok v jednání, to je podle nás příliš vágní pojem. Dále vítáme přístup k vykonatelným smlouvám a také souhlasíme s možností vlastně schválit plán i proti vůli nesouhlasících věřitelů, a to i těch zajištěných. Já možná ještě před pár lety bych si nedovedla představit, že něco takového řeknu, ale po zkušenostech, které máme, Eh, vlastně s tímto mechanismem cram eh, down, tedy schvalování plánu proti vůli nesouhlasících věřitelů, kdy jsme zjistili, že to skutečně přispělo eh, k usnadnění restrukturalizace podniku, takže dnes si myslím, že to je tedy dobrý, dobrý princip. My to také máme zavedeno v našem systému a myslíme si, že také je třeba eh, vlastně provádět eh, ten takzvaný test nejlepších zájmů věřitelů, jak je uvedeno v návrhu. A ještě stručně bych se zmínila o mechanismu druhé šance pro podnikatele. Pokud dojde k oddlužení, eh, tak myslíme si, že tato doba na oddlužení je, nebo lhuta pro oddlužení je rozumná. Nicméně minimální platba během eh, období, které předchází úplnému odložení, by měla být ještě eh, posouzena, neměl by to být mechanismus platíte jenom, když můžete. A druhá věc, eh, že je tady skutečně třeba ověřit, že ten dlužník jedná v dobré víře. Eh, potom bychom chtěli poukázat na to, že vyloučení některých úvěrů eh, nebo některých věřitelů, jako například veřejných, eh, z toho plného odlužení vlastně omezuje hlavní cíl mechanismu druhé šance. Na závěr bych řekla, že velice podporujeme ten návrh. Myslíme si, že ale je třeba také zavést některé pojistky, Eh, aby se eh, skutečně zajistilo dobré fungování těch navržených nových pravidel. Je nám jasné, že komise čelí různým eh, modelům dle jednotlivých vnitrostátních právních systémů, které lze jen obtížně skloubit. Nicméně do určité míry ta navržená směrnice si hodně věcí vypůjčuje z kapitoly 11 eh, amerického zákona o úpadku a eh, náš eh, evropský systém se hodně liší od amerického. A teď tady, myslím, jsou proto tedy dva body, které by bylo třeba ještě v návrhu zvážit. Jednak to je eh, princip pravidla absolutní priority, kdy eh, vlastně věřitelé eh, s méně prioritními pohledávkami mohou vlastně vnutit ten plán restrukturalizace věřitelům, kteří mají prioritnější ehm, pohledávky. A v takovém případě není jasné, jak by to přesně, jak by to přesně fungovalo. My si myslíme, že tato možnost, kdy vlastně ty méně prioritní uh, uh, pohledávky pak nakonec jakoby mají převahu nad těmi prioritnějšími, eh, to by mohlo mít uh, vlastně nechtěné účinky uh, v tom smyslu, že třeba pak ti věřitelé nebudou ochotni už půjčovat peníze. Potom tady je ještě otázka vytváření tříd věřitelů. A my si myslíme, že by to znamenalo velký obrat u právní jistoty při tvorbě tříd věřitelů. Ve Španělsku totiž máme například jenom dva, eh, dvě kategorie věřitelů, eh, zajištění a nezajištění. Eh, a pokud by vlastně ten systém byl variabilnější, na základě vlastně individuálních dohod, tak by to mohlo omezit tu právní jistotu. Potom tady je ještě eh, další eh, inovace, která souvisí s tím americkým zákonem, to je navýšení zapojení eh, soudů, to je třeba to pravidlo absolutní priority, kde vlastně se jmenuje nějaký znalec soudní a to potom sebou nese i zvýšené náklady. Ano, samozřejmě kontrola soudem tady musí být, ale myslíme si, že až po uzavření dohody Eh, a tak, aby se ověřilo eh, zachování práv i nesouhlasících věřitelů. Takže to bylo to hlavní, co jsem chtěla dnes říci. Děkuji vám za zájem, děkuji mnohokrát. Eh, thank you very much. Děkuji, děkuji mnohokrát. A teď za malé a střední podniky pan Luke Andrix. za U e A P M E. Jsem si jistý, že nám k tomu něco řeknete, tedy co to znamená vlastně. Na paní Regner se chce na něco zeptat, tak prosím, já se omlouvám, eh, pane předsedo, nechtěla jsem do toho zasahovat, ale eh, podívala jsem se na hodiny a máme opravdu extrémně hodně Eh, řečníků, takže bych vás poprosila, abyste všichni hovořili co nejstručněji, tak abychom vám mohli pokládat také otázky. Ano, ano, samozřejmě, že jsme také počítali s určitým časem na otázky. Takže pan Luc Andrix, zodpovědný za otázky konkurenceschopnosti eh, podniků, vnějších eh, vztahů a právních záležitostí. Máte 10 minut. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych rád poděkoval výboru pro právní záležitosti za to, že jste mě pozvali v podstatě eh, na vaše jednání, abych vám řekl něco o našem eh, stanovisku. Druhá věc, za kterou, kterou jsem chtěl říci, je to, že děkuji Evropské komisi za všechno odvedenou práci. E, moje předřečnice už hovořila o tom, jak složité bylo v podstatě sladit ty různé právní e, rámce v různých členských státech a zaintegrovat je do tohoto návrhu. E, byly provedeny různé konzultace na úrovni odborníků a dalších zúčastněných aktérů. To znamená, že my si toho opravdu vážíme a myslíme si, že se jedná opravdu o poměrně vyvážený návrh. S tímto návrhem Evropská komise vlastně navrhuje nový přístup k otázkám neplatní neschopnosti platení neschopnosti. Myslíme si, že jde tady o něco, co jde nad rámec doporučení z roku 2014, což vlastně nebylo dostatečně implementováno v členských státech. Tento návrh nicméně neharmonizuje určité zcela zásadní otázky insolvence, to znamená vůbec ty základní pravidla pro odstartování insolvenčního řízení a nebo vlastně v podstatě uspořádání všech pohledávek a nároků. Já si myslím, že ono by to v podstatě bylo skoro nemožné. V podstatě ta snaha v podstatě eh, eh, takto uspořádat všechny nároky a také věřitele. Nicméně věřitele jsou vystaveni opravdu extrémně velkým eh, rizikům v případě právě takovéto neplatní, platební neschopnosti o různých podniků já mám tady určité obecné připomínky k tomuto návrhu a potom nějaké podrobné připomínky. Cílem komise je v podstatě začít opravdu s hloubkovou restrukturalizací co nejdříve, což je něco, co všichni podporujeme, protože spousta podniků se dostává do platební neschopnosti každým rokem. To znamená, že tady potřebujeme lepší záchranou kulturu právě pro ty životoschopné podniky. A pokud ten podnik nemá šanci na přežití, tak tady ta druhá alternativa je opravdu co nejrychlejší likvidace. Myslíme si, že že tento návrh má dobrý dopad v podstatě na míru vymáhání pohledávek. Dále, eh, tady dalším cílem je samozřejmě na, navýšit co nejlepší eh, možnosti pro eh, upřímné a poctivé podnikatele. To znamená, pokud by tyto podnikatele neměli být úspěšní na trhu, měli by jim, eh, měla by jim být dána šance v podstatě i po prvním selhání eh, ještě jednou se o podnikání eh, pokusit. To znamená, že insolvence by neměla být společenským a ekonomickým stigmatem. My tudíž tady opravdu podporujeme cíle tohoto návrhu, to znamená, je třeba zajistit opravdu co nejdříve, tedy zajistit opětovnou eh, životaschopnost eh, podnikatele. To znamená, je odůvodněné eh, se tady zabývat mechanismy, které vlastně podpír, podporují podnikatelského ducha, protože Evropská unie nemůže v tuto chvíli přicházet kvůli ne, ne nezbytným insolvencím o podniky a pracovní místa. To znamená, že potřebujeme tady něco, co bude opravdu eh, společensky a ekonomicky vyvážené, abychom opravdu podnikatelům dali druhou eh, šanci. V rámci tohoto rámce my vlastně eh, my chceme vyzdvihnout právě preventivní opatření, která právě pomohou podnikům nastoupit tu cestu restrukturalizace a právě proto tady potřebujeme jasná pravidla pro insolvenční řízení. Musí tady být jasně stanovená pravidla. To znamená určení, zdali tedy ten eh, podnik je životaschopný či ne. To znamená, že tak do těchto problémů eh, vstoupené podniky musí být eh, co nejdříve objeveny identifikovány a musí být okamžitě aplikována preventivní opatření. To znamená hned začít s opatřeními, která mohou pomoci, aniž bychom hned okamžitě přistupovali k restrukturalizaci. Pokud tedy lze zajistit přežití podniku, aniž by došlo k restrukturalizaci, tak samozřejmě tady to riziko pro všechny věřitele a zaměstnance je minimální. To znamená, že tady potřebujeme najít vyváženost mezi vlastně životaschopností podniku a zajištění eh, bezpečnosti pro věřitele. To znamená, obecně si myslíme, že je to velmi dobrý návrh. My si myslíme, že tady opravdu došlo k vyvážení právě eh, zájmů na straně všech. Takže co se týče preventivní restrukturalizace, tady k tomu máme připomínky. Ve chvíli, kdy budeme E, s nějakým způsobem uvádět v život právě takováto, takovéto rámce, tak tady je třeba zajistit ochranu všem. To znamená, e, tady ty, některá musí nastoupit Eh, na řadu některá individuální opatření. A musí být také zajištěn přístup k tomuto procesu úplně pro všechno, protože tento proces bude mít eh, dopad na všechny věřitele. To znamená, eh, věřitele musí vědět o postupu podniku a proto si myslím, že by mohlo být užitečné v podstatě zajistit lepší přístup k tomuto procesu a musí to vycházet také z toho návrhu. Dále, co se týče druhé šance pro podnikatele, tak to je velmi důležitá eh, protože tady jde o druhou šanci pro podnikatele. To znamená, eh, podniky v podstatě tady jsou Některé podniky jsou vyloučeny z tohoto ustanovení a tady jde v podstatě o jaksi tu lhůtu tří let, která začíná eh, začátkem eh, insolvenčního eh, řízení. A tady si myslíme, že se to všechno ubírá správným směrem a myslíme si, že opravdu je tímto zajištěná druhá šance pro podnikatele. Ale musí tady být zcela jasně, celá jasně stanovené ty lhůty, protože jinak to nebude bude fungovat. Eh, takže takovým tom způsobem, pokud bychom nejednali takovýmto způsobem, tak by to všechno byla jen teoretická možnost. To znamená, že tady potřebujeme opravdu jasně stanovené lhuty právě pro ty poctivé podnikatele. Podle eh, vlastně eh, článku 20 tady hovoříme v podstatě o plnění závazků, které musí se řídit také určitými lhůtami. To znamená, že tady, tady je jasné, že ten podnikatel, podnikatel musí musí být odlužen vlastně rok do, od začátku toho insolvenčního řízení. A je mi jasné, že možná ne úplně všichni budou vlastně eh, s tou, že ne všichni s tímto eh, s touto lhůtou nebudou souhlasit. To znamená, to odložení musí Eh, musí být nastoleno až vlastně po té, co dojde k bankrotu. Tady máme k tomu také konkrétní pozměňovací návrh, to znamená, tady to odlužení by mělo být aplikováno pouze na ty podnikatele, které, kteří byli poctiví, o tom hovořila i paní Gajo. Eh, tady eh, také článek 23 musí být příslušným způsobem pozměněn, ale myslíme si, že tady je třeba opravdu jít ještě dál. Tady musí existovat ta prezumce poctivosti. Musí to být také samozřejmě potvrzeno, přeskoumáno a ověřeno. E, co se týče kapitoly 4, to znamená opatření pro zvýšení efektivity e, restrukturalizace, tak tady tento návrh počítá v podstatě s restrukturalizací a s insolvenčním řízením, které budou daleko, e, daleko efektivnější. To znamená, tady potřebujeme kratší postupy a potřebujeme opravdu to, toto zajistit úplně pro všechny. Tady potřebujeme zajistit také lepší elektronickou komunikaci úplně pro všechny a tady existuje také eh, povinnost na straně všech členských států. Je třeba také zohlednit velikost. Velikost jednotlivých podniků musí na to být brán ohled. Restrukturalizace je možná pro všechny podniky, všejí velikosti, ale v některých případech je jasné, jasné, že ta restrukturalizace pro malé podniky je příliš finančně náročná. Eh, co se týče také té doby restrukturalizace, tak tady to vlastně je to příliš dlouhé. Může to trvat až jeden rok od, té, odpodání žádosti až po dokončení restrukturalizace a uvědomí si, že tady samozřejmě jde také o zaměstnance a o nová pracovní místa nebo o pracovní místa, která je třeba zohledňovat. Takže to je třeba opravdu brát na zřetel. A Nakonec chci také říci, eh, že chceme v podstatě ještě připomenout všechno to, co, na čem jsme se dohodli v rámci Small Business Act for Europe, což je dokument, který jsme přijali v roce 2008. Takže už tehdy v roce 2008 jsme v podstatě říkali, že je třeba podporovat poctivé podnikatele, kteří prošli bankrotem a musíme jim zajistit eh, podporu. To znamená také je třeba zajistit, že společenské nastavení vůči těmto podnikatelům bude pozitivní, že jim dodáme také do nového podnikání dostatečnou podporu a je třeba také tady zajistit, že budou fungovat všechny právní eh, postupy, a musíme udělat všechno pro to, aby ty restarty v podstatě eh, mohly se rozvíjet ve stejných podmínkách jako první startupy, to, což je něco, na čem se členské státy dohodly s komisí už v roce 2008 a my si také myslíme, že tyto návrhy musí být také nějakým způsobem zaintegrovány do této směrnice. Moc krát vám děkuji. Myslím si, že jsem nepřekročil svůj řečnický čas a děkuji vám. Eh, děkuji vám. A nyní si vyslechneme příspěvek z perspektivy odboru pan Peter Scherer, eh, který je eh, náměstkem generálního tajemníka. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já bych to chtěl odprezentovat stejným způsobem, tedy pohovořit obecně a předložit konkrétní návrhy. Insolvenční právo Evropské unie je velmi důležité pro evropské odborové hnutí v celé Evropě, především eh, v dobách, kdy je krize a kdy zaměstnanci eh, pocitují důsledky někdy eh, nespravedlivého insolvenčního práva, protože nedochází předem ke konzultacím a dochází Eh, k hromadnému propouštění a nejsou jim vyplaceny eh, mzdy. My si myslíme, že tento návrh by se neměl eh, soustředit na banky a na jejich preferenční zacházení, ale měl by se soustředit na zaměstnance v této situaci. Tento návrh by měl bojovat proti taktickým insolvencím, jejichž cílem je se vyhnout odpovědnosti a obcházet eh, daňové eh, eh, režimy. Došlo třeba k různým skandálům v minulosti a bylo to velmi nespravedlivé pro tisíce zaměstnanců a mělo to velké náklady na systémy sociálního zabezpečení, třeba Alitalia nebo v Nizozemsku, kde byl také ten případ, kdy to šlo na úkor státní pokladny. Pro nás je velká obava která spočívá v tom, že my nemůžeme k zaměstnancům přistupovat stejně jako k ostatním. Musí se udělat všechny kroky, aby zaměstnanci dostali svoje mzdy a veškeré odměny eh, bez žádného odkladu a v celé výši. Eh, zaměstnanci musí mít eh, preferenční status. Ale v současnosti tento status je ohrožen návrhem. A zároveň musí být ve speciální třídě. My si myslíme, že samozřejmě eh, ten, toto právo by mělo chránit podnikání, ale mělo by se, eh, měla by tam být, měla by tam být eh, součást souhlasu a konzultace se zaměstnanci a s jejich zástupci protože je důležité, aby byli zaměstnanci zastoupeni v jakémkoliv eh, jednání. Restrukturalizace proti vůli několika tříd eh, věřitelů může být velmi eh, nespravedlivá, obzvlášť v oblasti hromadného propouštění. Důležité, aby existovalo zodpovědnější chování, potřebujeme nezávislý orgán, musí být jasné úkoly a musí být Eh, stanovena taková eh, pravidla, aby se k insolvenci nechtělo eh, přistupovat odrazující opatření. Samozřejmě pro nás zajistit pracovní místa, to je pro nás důležité. Co je důležité, restrukturalizace a změny v organizaci či změny smluv kolektivní dohody, tak eh, návrh této směrnice musí explicitně eh, zaručit práva zaměstnanců, pokud je o informace, pokud je o konzultace a ve všech fázích tohoto řízení. Nestačí, aby se prostě skonstatovalo, že e, e, bez e, újmy AKY, bez ohledu na AKY a že se musí konzultovat a informovat, protože zákonodárce EU musí zaručit, aby existoval udržitelný proces a inkluzivní. Zde musí být zahrnuta také povinnost pro kontrolora či pro zaměstnavatele, aby informoval o Eh, jakýkoliv eh, plánech, které by mohly mít eh, dopad na zaměstnance, či co by mohlo mít dopad na zaměstnance, aby by jim byly vyplaceny mzdy v případě, že hrozí platební neschopnost. To by mělo být v článku 8 a 9. Plány restrukturalizace, které se týkají odměňování a pracovních podmínek, nemůžou být právně závazné, pokud neexistuje Eh, skutečná konzultace a dohoda se zaměstnanci. Eh, zaměstnanci a zástupci odborových svazů musí být eh, v té pozici, aby mohli přijít s alternativními plány, aby se zachránili pracovní místa a aby mohli také přijít se svými zkušenostmi. To by mělo být v článku 9. Eh, směrnice musí zajistit, aby včasné varování, eh, které je učiněno společnosti, tak aby také o tom věděli zástupci zaměstnanců, proto žádáme o dodatek ke článku 3. Směrnice musí eh, poskytnout jistotu ohledně potřeby respektovat běžné průmyslové vztahy. To by mohlo být v článku 31. Eh, směrnice musí eh, výlučně zaručit eh, práva zaměstnanců prostřednictvím kolektivního vyjednávání a kolektivních akcí, včetně stávek v souladu s článkem 27 a 28 listiny základních práv. To musí být eh, v článku 9, 11 a 31 navrhované směrnice. Směrnice musí eh, zaručit, aby také penzijní eh, fondy nebyly ohroženy. A to by mělo být v článku 9 požadavky pro audit pracovních podmínek, tak to musí předcházet restrukturalizaci. Eh, my navrhujeme eh, článek 12a, eh, nový článek do tohoto návrhu, tak aby tam byly ty zmíněné věci, o kterých jsem hovořil. Členské státy musí zaručit práva zaměstnanců v restrukturalizaci, včetně následujícího, právo zaměstnanců na kolektivní vyjednávání, na kolektivní akce, rovněž právo na informaci a konzultaci, informaci ohledně všech Eh, záležitostí, které by mohly mít vliv na eh, zaměstnanost a na ehm, obdržení mest a eh, zároveň, co se týče mest a podmínek, všechno musí být oznámeno před restrukturalizací, protože zaměstnanci mají přednost před věřiteli a členské státy musí zaručit, aby zaměstnanci měli svou zvláštní třídu, protože eh, mzdy a jiné eh, nároky by měly mít eh, preferenční status i při restrukturalizaci, i při platební neschopnosti. A co se týče zajištění nároků zaměstnanců, tak je Eh, důležité, aby tyto nároky nebyly eh, ohroženy eh, v porovnání s věřiteli. Zaměstnanci musí mít vždy přednost. Zaměstnanci musí být ve zvláštní třídě, tam to musí být povinné a musí to být zahrnuto do nového článku 12a. Co se týče vymáhání, tak odlužení musí být pozastaveno je důležité, aby eh, zaměstnanci měli eh, eh, záruky, protože aby zaměstnanci nepřišli o svoje mzdy a nároky. To se týká také bonusů, důchodů a dovolených. Všech nároků, které jsou součástí vztahu zaměstnanec Eh, firma. My navrhujeme změnu eh, v článku 6, aby všechny mzdy a nároky byly zaplaceny v plné výši a bez eh, zdržování. Dále chceme tam dát limit sedmi dnů, včetně prodloužení, což by nemělo být více než 100 dnů. Musíme se soustředit také na záruky směrnice 98 a e, další článek, e, tedy směrnice 9859 o hromadném propouštění a také směrnice 2001 lomeno 23 ohledně převodu podniků během e, insolvence, tím by se změnil článek. Chceme zachovat také udržitelnější chování Eh, to je další návrh, eh, druhá, eh, to se týká druhé šance, protože my pochybujeme o tom, zali kontroloři společnosti v případě, že se stane insolvenční, takže z důvod, mm, zdali by měli být zproštěni svých povinností. A potom jak je možné, že dále pokračují ve své činnosti a mají stále o ehm, omezenou odpovědnost. Je důležité, abychom eh, zajistili eh, spravedlivou soutěž a aby se společnost nechovala nezodpovědně. To bychom dali do článku 19 a 22. Eh, vedení společnosti a insolveční správci eh, musí být odpovědní a potřebujeme více odrazujících eh, opatření, především pokud jde o práva zaměstnanců. ETUK chceme zlepšení v mnoha článcích, například v článku 25 a jiné články. A takové celkové schrnutí, jak už jsem řekl na začátku, my eh, se díváme na tento návrh z perspektivy zaměstnanců, eh, ne eh, z pohledu bank. My chceme, aby se zaručily nároky a mzdy a práva na informaci a na konzultaci. Chceme také zaručit kolektivní vyjednávání a kolektivní akce. A tato práva by neměla být v žádném případě porušena. Děkuji za pozornost. Well, Děkuji vám. A teď si vyslechneme eh, názor odborníků z praxe. Nejprve pan Axel Bierbach eh, z Německa. Takže máte 10 minut. Thank you, Mr. Chairman. Sehr geehrte Frau eh, Děkuji vám, pane předsedo, vážená paní profesorko Nýblerová, vážené dámy a pánové. Ehm, náš eh, svaz insolvenčních správců se už zaobírá 20 eh, let eh, firmami, které se dostaly do krize. Já vám jménem tohoto svazu děkuji za pozvání. My máme 470 členů, všichni jsou insolvenční správci a my se chceme zaměřit na cíl a restrukturalizaci a sanaci podniků, které se dostanou do těžké situace a musí se odlužit. My máme eh, dlouholeté zkušenosti eh, s firmami, které se dostanou do krize a s věřiteli v krizikových situacích. A proto my nahlížíme kriticky na mnoho věcí eh, v, té, v tomto návrhu. Náš svaz připravil stanovisko k této směrnici a my máme také názor průmyslu a také věřitelů a proto je důležité, abychom se podívali na eh, jednotlivé eh, detaily této eh, směrnice. My máme mnoho námitek, ale já se vyjádřím k těm nejdůležitějším. Omezení na finanční věřitele. Oba dva cíle tohoto návrhu, to znamená za prvé, že velmi zadlužené firmy, ale kde je šance na přežití a to, že se zruší úvěry v selhání, tak to se dá udělat jednodušeji, protože je důležité, abychom měli co nejméně byrokracie a abychom co nejúčinnější eh, vystupovali. Eh, pro nás je důležité, aby se odstranily škodlivé eh, vlivy na naši ekonomiku, protože eh, mnoho z těch slabin tohoto návrhu by mohly být odstraněny. Především to, že budou ohroženi dodavatelé a jiní věřitelé. Také je velká potřeba změn v národní ekonomice, tedy pracovní právo, právo společností, daňové a tak dále. Zde můžeme jít ještě dále. Eh, za prvé eh, zdražení úvěru především pro malé a střední podniky. Návrh eh, směrnice je podle našeho názoru v rozporu s evropským právem bankovního dohledu. Podle článku 178 odstavec 1b nařízení o kapitálových požadavcích, tak expozice, u níž došlo k selhání, je v případě, že dlužník se spozdil o více než 90 dnů. A potom Eh, co se eh, eh, týče toho, že máme spoždění ve splátkách úvěru. Tak velmi krátce po moratoriu podle článku 6 a 7 této směrnice, tak potom úvěrové závazky jsou už vnímány jako úvěr v selhání podle klasifikace směrnice CRR. A návrh směrnice proto žádá Eh, podstatně, nebo vlastně zde vzniká riziko eh, selhání úvěrového závazku. Eh, moratorium zvyšuje riziko na vlastní kapitál úvěrových institucí. A potom tato rizika musí úvěrové instituce zohlednit při, poda, při úvěrech. A samozřejmě toto může vést k problémům. Zároveň musíme zajistit, aby se převedly Eh, finance strukturálně z malých na velké eh, úvěrové instituce, protože vzhledem k tomuto vyššímu riziku, že mohou selhat úvěry, tak potom při podpisu smluv eh, úvěrové instituce musí získat více údajů od klientů. A samozřejmě to problém pro malé úvěrové instituce. A samozřejmě tady existuje velký tlak na Eh, různé části tohoto řetězce. Eh, za třetí, další problém. My tady vidíme velký problém v následlých eh, insolvencích, protože v praxi můžeme očekávat, že budou ohroženi dodavatele, tedy tento druh věřitelů, protože už je prostě pravidlem, že jsou dlouhé lhuty pro splatnost 60, 90 a někdy 180 dnů a mnoho podniků, především ty, které jsou v dodavatelských řetězcích, tak jsou potom ohroženi kvůli tomuto moratoriu vůbec ve své existenci. E, přerušení těchto prováděcích opatření, tedy moratorium, tak jak je to v souladu s článkem 6 a 7 této směrnice, Eh, tak eh, tito dodavatelé musí přesto dále dodávat. A potom dojde-li ke restrukturalizaci, tak tady dochází k velkému riziku eh, nesplacení a tito dodavatelé musí dále dodávat. Nemůžeme zde přehlédnout, že ti dodavatelé často musí dodávat velmi důležité a drahé součástky. A tím, že se zablokují pohledávky v tomto moratoriu, tak mají problém se svými vlastními financemi financemi a už to nemůžou používat jako záruku. A potom banky a faktoringové společnosti už toto neakceptují jako záruku. E, co se týče e, likvidity, tak e, v odvětvích, jako je automobilový průmysl či potravinářský průmysl, tak ta likvidita tam není. A to, te, to tež platí pro malé a střední podniky a jiná odvětví. Tady v tomto eh, eh, návrhu to, že je to eh, výlučně ve prospěch té dlužící firmy, tak my si myslíme, že to není přiměřené, protože jsou znevýhodněni dodavatelé. Kromě toho se obáváme, že lépe budou informováni finanční věřitele a to půjde na úkor dodavatelů a jiných věřitelů, pokud jde o to, že nebudou v tak dobré pozici. Dodavatelé a zaměstnanci Eh, nemohou často změnit ty smluvní partnery a proto jsou často vynuceni ustoupit. V případě eh, toho, že se restrukturalizace nepovede, tak je tady riziko nesplacení. Eh, protože to, že se neomezíme pouze na finanční věřitele, tak potom dojde je Eh, důležité, abychom měli nezávislou eh, třetí osobu a tato třetí eh, osoba se musí postarat o přerušení prováděcích opatření. I dnes je tomu už tak, že důvěra v naše instituce už v podstatě je u toho soudního dohlížejícího orgánu. Masivní znevýhodnění věřitelů. Restrukturalizační kultura a insolvenční právo mnoha států v podstatě už ukazují na to, že je třeba zajistit vyvážené zájmy všech zúčastněných, to znamená zaměstnanců, věřitelů, dlužitelů, podílníků, poskytovatelů, prostě všech. A to stejně platí také pro rizika. Bez jasného insolvenčního rizika samozřejmě se zhorší i hospodářská morálka. To znamená, že podnikatelé můžou tedy podstupovat daleko vyšší eh, rizika a může dojít k tomu, že účelové odkupy povedou k tomu, eh, že eh, podniky budou ještě zadluženější. A to všechno samozřejmě ještě snižuje důvěryhodnost eh, aktérů na trhu. A tady jde o to, že tento návrh se v podstatě soustředí hlavně na zájmy toho zadluženého podnikatele a samozřejmě, že to má negativní dopad na ty ostatní zúčastněné aktéry. Neexistuje žádný, žádné definované předpoklady pro přístup, to znamená, dokdy vlastně může podnikatel eh, či podniky takovéto možnosti využít. To znamená, že tady jde o tom, aby tyto mechanismy byly nastartovány už ve chvíli, kdy se objeví první signály platební neschopnosti. To platí samozřejmě i pro věřitele, hlavně pro poskytovatele a zaměstnance, kteří musí být opravdu velmi rychle, včasně informováni a musí být také hmotně ochráněni. A proto potřebujeme eh, třetí nezávislou stranu, která bude na celý proces eh, dohlížet. Za druhé, v průběhu restrukturalizačního procesu nedochází nebo nesmí docházet k prověřování eh, pohledávek, protože jinak by mohlo docházet k manipulacím eh, které by šly na úkor eh, věřitelů. Samozřejmě, že velmi často dochází k těm takzvaným půjčkám od rodiny a přátel ale tady jde o to, že vlastně velmi často se tak děje pouze z důvodu snahy o přehlasování zbytku věřitelů. Nicméně právě u těch malých eh, věřitelů existuje tu možnost jaksi toho, že se nebudou moci chránit před takovýmito manipulacemi tento návrh vlastně nechává členským státům a zadluženému toto to moratorium a podle článku 7 odstavce 1 a 3 a má tedy to vlastní právo na to rozhodnout se, kdy po, eh, předloží vlastně ten svůj návrh na úpadek. Bohužel tady nemůže docházet tedy k dalšímu zásahu. Existuje tady nedostatek dohledu nad eh, dlužníkem. To znamená, že důvěryhodnost eh, tohoto opět klesá. To znamená, že potřebujeme lepší dohled právě v zájmu věřitelů. Dále, co se týče většiny pro hlasování eh, pro takovýto restrukturalizační plán, je v tuto chvíli u, je na 75%. Jedná se v podstatě o e, souhrn či celkovou e, celkovou sumu 75%. Máme to také stanoveno v článku 11 odstavec 1b, což ovšem vede k tomu, že finanční investoři bez strategických zájmů mohou ovládnout takovéto hlasování a mohou takto dosáhnout nechtěné většiny. Návrh směrnice v článku 17 v podstatě hovoří o Eh, snaze ochránit eh, opatření eh, dlužníka. Hovoříme tady tedy o platbách, odprodejích, odprodeji části aktiv a majetku, ale tady samozřejmě to má velký negativní dopad na věřitele, hlavně ve chvíli, kdy nastoupí tedy ta, ta neplatnost, či někdo by chtěl napadnout toto insolvenční řízení. A jako poslední bod chci zmínit eh, nechceme v podstatě i přes dlouhodobé ztráty, aby docházelo ke, ke zbytečnému odchodu z trhu. To znamená, musíme udělat všechno pro to, aby podniky, které chceme udržet na životě, byly těmi, které získají eh, podporu ty podniky, které nejsou zdravé, nemají šanci na, před, eh, na přežití, musí z trhu odejít. Ve chvíli, kdy se budeme snažit uměle udržet při životě podniky, které toho nejsou přirozeně schopné, tak budeme pouze všechno jenom eh, oddalovat. To znamená, že také zároveň přispíjeme k tomu, že šance na podporu takovýchto podniků a přežití těchto podniků bude eh, zásadně menší. Děkuji a teď tedy druhý pohled z praxe, to bude paní Valerie Lelutoma z Francie, takže máte slovo na 10 minut. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji především za to, že jste také praktiky eh, eh, z Francie zapojili do této diskuse a my jsme byli eh, tedy velice nadšení, když jsme si četli návrh směrnice. Nicméně máme i některé kritiky, které bychom chtěli vyjádřit. Nejprve bych chtěla připomenout, že ve Francii se Eh, dělí vlastně lidé, kteří se tím zabývají do dvou profesí. Jednak to jsou správci konkurzní podstaty a potom eh, soudní zmocněnci. Ty správci konkurzní podstaty pomáhají podniku s restrukturalizací, s přípravou plánu a ten soudní zmocněnec, eh, který, který vlastně pracuje s ním, dbá i o zájmy um, kolektivního zastoupení věřitelů, a to znamená hledá nejlepší řešení tak aby se mohlo pokračovat v práci podniku. Po mém boku sedí Aurelia Perdero, která je právě zprávkyní konkurzní podstaty a um, ráda uh, vám tedy zodpoví otázky. Uh, poslední reformě to byl takzvaný Macronův zákon, Vedle těchto profesionálů také působí vlastně eh, soudní úředníci a znalci, kteří také se mohou zabývat těmito, postupami, eh, těmito postupy u menších eh, likvidací, tím mm, se nemyslí nic pejorativního, jsou to prostě řízení, která lze pravděpodobně vypořádat velice rychle, když těch aktiv není mnoho a když podnik nemá zaměstnance. Jinak v ostatních případech soud eh, jmenuje buď správce konkurzního podstaty a mm, soudního zmocněnce, pro záchranu a e, likvidaci. E, u nás se jedná o regulované povolání, představuje zhruba 430 pracovníků, 126 konkur- správců konkurzní podstaty, ostatní e, jsou těmi soudními zmocněnci. Je to velice kontrolované povolání je třeba provést dvě velice přísné zkoušky. Nechci tady působit domýšlivě, ale myslím si, že to naše povolání znamená, že máte opravdu velice eh, vysoký stupeň znalostí. Vrátím se tedy k té směrnici. Eh, ten eh, můj přístup by měl ukázat, jak my ve Francii to vnímáme, protože tady jsou ustanovení, která půjde velice snadno provést do našeho národního práva a některá ustanovení, která budou vyžadovat určité úpravy. Někdy si i klademe otázku, za u některých není eh, to taková červená linie, kterou eh, půjde obtížně překročit. Pokud jde tedy o ty pozitivní aspekty, francouzské právo už má velice důležitý nástroj, který, form, vlastně, na, který, který je v souladu s některými požadavky směrnice. Neřeknu všechno, ale jenom několik důležitých bodů. U osy číslo jedna návrhu můžeme říci, že použití preventivních postupů, to je věc, kterou už ve Francii dobře známe. Vzhledem k tomu, že už nyní máme postup eh, varování, který je velice eh, efektivní, auditoři mají vlastně povinnost varovat v případě zjištěních problémů. Eh, při našich soudech máme i systém schůzek s podnikateli, kdy vlastně obchodní soud může takto včasně varovat, může si povolat eh, eh, vlastně ředitele podniku, aby se zjistilo, zda není třeba už začít nějak situaci řešit, případně zavést nějaké, nějaké kolektivní řízení nebo preventivní řízení. Máme také smírčí eh, postupy, postupy mandátu ad hoc, což jsou postupy důvěrné na základě souhlasu a nejsou tedy obsaženy v návrhu směrnice, ale tyto postupy Eh, se ukázaly jako velice účinné při zavádění eh, restrukturalizačních programů v podnicích. Konkrétní eh, příklad. Tyto smírné, smírčí postupy umožňují rychle vyřešit situaci podniků. V roce 2016 jsme měli zhruba 2,5 tisíce smírčích postupů ve Francii, které dohromady zachránily 612 tisíc pracovních míst. Pokud to porovnáme s počtem soudních likvidací, těch bylo ve Francii 43 tisíc a dotýkali se 107 tisíc pracovních míst, které vlastně kvůli likvidaci podniku nebyla zachráněna, to znamená, ti lidé byli propuštěni, pokud se nepodařilo najít nějaké náhradní řešení. To znamená, že je tady veliká úspěšnost toho smírčího řízení, jednak pokud jde o zachování činnosti podniku, jednak pokud jde o zachování pracovních míst. I když toto tedy není obsaženo v návrhu směrnice, tak eh, takovéto eh, režimy, které tam navrženy jsou, mohou vlastně fungovat paralelně s těmi našimi postupy. Máme tedy, jako jsou ty postupy záchrany, které jsou zcela v souladu s cílem eh, směrnice. Také nám vyhovuje skutečnost, že eh, ten eh, dlužník, nebo dlužníkovi by se neměl úplně zabavit majetek. Eh, naše kolektivní eh, postupy záchrany, máme tam vlastně zrychlený postup záchrany nebo postup zrychlené finanční záchrany. Eh, prostě to jsou věci, kdy se provádí nějaký plán restrukturalizace po souhlasu většiny věřitelů na úkor menšinových věřitelů. O tom hovořila španělská kolegyně, to je ten mechanismus cross-class cram down a vždy to tedy probíhá pod kontrolou um, soudu. Také nám vyhovuje osa číslo dvě, což je poskytování druhé šance fyzickým osobám a podnikatelům. Ve francouzském eh, právu máme dva, eh, dvě řešení. Eh, jednak naše soudní likvidace sebou nese umazání dluhů Eh, v poslední době to bylo zrychleno díky zavedení zjednodušené soudní likvidace, eh, kde se jedná o lhuty kratší dvou let. Eh, také máme vyhlášku z 12. března 2014. Ta zavádí vlastně postup obnovy podnikání na základě kterého fyzická osoba, eh, jejíž aktiva jsou nižší než 5000 eur, může eh, dosáhnout toho, že během čtyř měsíců dojde eh, k vymazání osobních i pracovních dluhů. Pak je tady osa číslo 3, což jsou opatření na zlepšení účinnosti kolektivních postupů. Tady bych řekla, že Macronův zákon umožnil Eh, specializaci soudů, kdy vznikly specializované obchodní soudy. Eh, máme také zákon o modernizaci justice 21. století, také eh, zdůraznil vlastně vzdělání takovýchto poradenských soudů. Také máme elektronický portál pro informování o aktech o restrukturalizačních plánech. Tam jsou věci, které bychom možná museli v našem právu provést určité změny, ale myslím, že by to mohlo jít celkem snadno. Pokud jde o statistické údaje, náš eh, statistický úřad má velice zajímavé statistiky, které jsou k dispozici všem. Tak zbývají mi dvě minuty eh, na to, abych zmínila o tom, co budeme muset pozměnit. Eh, rozsah působnosti, to znamená články 1 a 4, eh, by měl být zpřesněn definice pravděpodobnosti platební neschopnosti eh, se nám jeví jako příliš široká. Dále eh, zrušení systematických zásahů soudů a soudních zmocněnců, to by se mělo revidovat. Mluvil tady o tom Axel Birbach, o tom, že je třeba, aby nezávislý odborník byl jmenován u všech řízení. Eh, také máme problém s vlastně dobrovolností postupu. To znamená, v našem systému se jedná o vůli dlužníka, který tedy chce včas se uchýlit pod ochranu soudu a chce eh, tedy takto pokračovat. To, že by toto právo bylo otevřeno i věřitelům, to se nám jeví jako trochu problematické. Snížení maximální lhuty eh, je také trochu pro nás problematické, protože u nás je to 18 měsíců, zde je návrh, aby to bylo 12 měsíců. Na závěr bych řekla, že tady eh, opravdu by mohlo dojít k velkému zlepšení díky této směrnici a myslíme si, že harmonizace s francouzským právem by měla proběhnout spíše hladce a snad bychom na základě různých diskusí mohli vytvořit harmonizovaný systém, který bude odpovídat cílům směrnice. Děkuji. Thank you, madam. Děkuji, děkuji. A v tuto chvíli nám zbývá ještě trošičku času na otázky a odpovědi, takže paní Regner, máte slovo. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji za ty všechny tyto prezentace vidím, kolik ještě práce před sebou máme. Ve chvíli, kdy chceme opravdu zajistit tuto druhou šanci pro podnikatele, kteří byli vystaveni platební neschopnosti. Moje otázka v tuto chvíli je zaprvé na pana Bírbacha. Eh, vy jste zmínil některé aspekty, které jsem ještě neznala. Pro mě je, je vždy samozřejmě důležité eh, zamýšlet se nad těmi nejslabšími eh, v rámci celého toho řetězce, takže to musí být samozřejmě naše základní priorita. Vy jste hodně hovořil o stabilitě finančního trhu a v podstatě takovém holistickém pohledu na celé hospodářství. Ve chvíli, kdy hovoříme o těch non-performing loans, které vy jste také zmínil, jsou tady e, státy, které tím trpí více než jiné, nebo některé odvětví jsou více vystavená tomuto riziku non-performing loans, anebo je to v podstatě stejné pro e, všechna odvětví e, průřezově, což je velmi zajímavé, že jste to zmínil. Ptám se tedy, odkud to vychází. Takže já jsem asi v tuto chvíli úplně posledním člověkem, který by chtěl lobovat za banky, ale Hlavně samozřejmě malé banky znají lépe své eh, zákazníky než ty velké banky, takže neměli bychom třeba pomoci i jim. A teď mám otázku také na paní Gajo. Eh, co k tomu můžete říci vy z vaší zkušenosti? To znamená, eh, co se děje tedy s těmito půjčkami, eh, jaké s tím máte zkušenosti, to znamená ta otázka stability celého finančního odvětví, to je samozřejmě otázka, která na kterou musíme zodpovědět, ale s ohledem na všechny členské státy. Nemůžeme se na to dívat pouze eh, jak si takto ryze z hospodářského úhlu pohledu a samozřejmě vše ostatní. Děkuji, paní Winkler. Děkuji, děkuji, pane předsedo. I já bych v první řadě ráda poděkovala všem referentům. Myslím si, že to bylo extrémně zajímavé vyslechnout si názory z tolika různých eh, odvětví lidské činnosti. Eh, takže v tuto chvíli jako zpravodajko se k tomu nebudu vyjadřovat, protože já mám ještě jako zpravodajka na konci možnost hovořit pět minut, ale mám dvě konkrétní otázky. E, za prvé, mě by zajímalo, myslíte si, že v tomto návrhu je dostatečně konkrétně nastaveno, kdy má insolvenční eh, řízení začít, protože já když to čtu, tak mi z toho vychází, že vlastně ve chvíli, kdy je dlužník v podstatě ve finanční eh, tísni a hrozí mu eh, platební neschopnost, tak by to mělo být v podstatě aktivováno. Je to ale dostatečně jasně nastavené. Za druhé, slyšela jsem, že 80% v podstatě všech insolvencí vychází vyplývají z neschopnosti managementu. To jste eh, řekli, tak to znamená, eh, že ten management selhal z jakéhokoliv důvodu, ale pokud by tomu tak opravdu mělo být, tak se ptám, zdali má vlastně smysl eh, věřitele a dlužníky v podstatě chceme, chceme, aby věřitelé a zaměstnanci nějakým způsobem tady v podstatě zasahovali. Nebylo by lepší, kdybychom tady měli nějakého odborníka, který by v podstatě mohl zasáhnout ještě předtím, než se ta situace vyostří. Já si myslím, že tady bychom v podstatě měli tu možnost zasáhnout co nejdříve a to pomocí nebo prostřednictvím třetí nezávislé Eh, strany. Tady samozřejmě musíme najít vyváženost mezi různými zájmy. Takže pokud byste k tomu něco mohli říct, tak bych byla velmi eh, ráda. Eh, pane předsedo, mám jenom, mám tady samozřejmě spoustu otázek, ale i tak se omezím pouze na tři. Co se týče cross-class cram-down, tak v souvislosti s tímto principem jsem si už vyslechla hodně kritiky já si myslím, že tady na konci dne se stejně musíte rozhodnout, jakým způsobem tedy to insolvenční řízení bude řízeno, zdali je tomu tak eh, správně či ne. Eh, nebo tedy budeme se řídit pouze, jak se tím většinovým rozhodnutím těch jednotlivých tříd, nebo jak vy byste, jak byste postupovali vy ve chvíli, kdybyste měli vy připravit nějaký eh, návrh, který by se týkal tohoto mechanismu. Ráda bych tady položila těch otázek spoustu, ale nemůžu si dát slovo i ostatním. Paní Lopez Bermicho, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla poděkovat všem řečníkům za jejich prezentace, protože myslím si, že hovořili k věci velmi konkrétně, myslím si, že vyjasnili velmi mnoho prvků aspektů. Já chci ale vyzdvihnout jednu věc. E, to znamená, že to, co říká ETUK, a to vychází samozřejmě z obav, protože tady ten návrh o net o platební neschopnosti zcela nezohledňuje nebo vůbec nezohledňuje eh, práva zaměstnanců a já si myslím, že tady musíme dělat všechno pro to, aby zaměstnanci a banky se rozhodli, že budou všechno řešit na úkor svých zaměstnanců. Já teď eh, to tady nebudu opakovat, protože jsem většinu věcí už eh, napsala do svých pozměňovacích návrhů, které jsem předložila ve výboru pro zaměstnanost a ve výboru pro ekonomiku. Ale to, co mně se nelíbí, jsou hlavně ty taktické ekonomické eh, úpadky. A já doufám, že se k tomu vyjádříte. Myslíte si, že je třeba posílit tento text tak, abychom se vyhnuli tomu, že bezohledné podniky budou manipulovat vlastně prostřednictvím finančního systému své účty. To znamená, že vlastně to všechno budou odvádět do různých ceřinných eh, eh, společností a filiálek, a na základě toho budou odůvodňovat nutnost eh, propouštění. A to i přesto, že tedy nebudou existovat žádné objektivní eh, důvody či příčiny pro, tyto, eh, pro toto propuštění, protože já takové případy znám z vlastní zkušenosti. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za vaše vystoupení, byla velice zajímavá hlediska mé práce, já jsem se 35 let zabývala eh, platební neschopností, byla jsem vlastně na konci toho řetězce a bylo na mě, abych tedy prodávala ta poslední aktiva. A tam jsem se vždycky střetávala s problémem leasingu. V současnosti malé podniky a zvláště zemědělské se dostávají do platební neschopnosti, protože vlastně jejich vybavení patří nějaké bance. Například u leasingu, eh, to znamená, když jsou třeba v platební neschopnosti, nemohou už splácet vlastně nájem, eh, platbu za to zařízení, vybavení, eh, je jmenován správce konkursní podstaty a ty leasingové společnosti si vlastně zabaví pro sebe to zemědělské vybavení, pro, prodají ho a v 80% případů se vůbec nezohlední ty splátky, které ten dotyčný už zaplatil. A to já považuji za nespravedlnost, téměř podvod, protože ty banky vlastně jednak prodávají toto vybavení a jednak vlastně eh, ho potom ještě mohou eh, vlastně pronajímat. A to je problém. Myslím, že by nebylo možné zabavit třeba vybavení, které bylo splaceno již 60 či 80 To já jsem za, eh, zažila. Nevím, jak pak vypadá druhá šance pro podnikatele, když se mu zabaví veškeré pracovní vybavení. A druhá věc, banky půjčují podnikům, ano, a žádají ale osobní záruky toho jednatele. To znamená, že dojde k likvidaci a pokračuje vymáhání individuálních nároků a ani zde nevidím, jakou druhou šanci dostane zemědělec, který je v likvidaci, leasingová společnost mu zabaví zemědělské vybavení a pak už si myslí, že je všechno v pořádku, ale zase se ještě od něj vymáhají individuální nároky a skončí to tak, že dojde k prodeji jeho domu. Tak kde je ta druhá šance? Takže můžeme sice o tom hezky mluvit, ale je třeba si uvědomit, že jak vypadá v reálu likvidace podniku. Děkuji. Tak toto byly ty otázky. Takže já bych poprosil naše vážené hosty, aby na to nějakým způsobem zareagovali. Kdo chce začít? Tak já začnu, protože jde o konkrétní otázku. Takže co se týče těch taktických úpadků, a jakým způsobem na to mohou reagovat a zaměstnanci či zasto, za, eh, ti, kteří je zastupují. A na to můžu velmi jasně odpovědět, protože evropské odbory v posledních letech o tom velmi intenzivně debatovaly, to znamená, jakým způsobem nebo kdo by měl přesně zastupovat zaměstnance. Dokonce došlo k rozhodnutí, v rámci něhož můžeme říci, že Chceme, aby ve všech podnicích nad 200 zaměstnanců a v některých podnicích už začínají na 50 zaměstnancích, aby všechny tyto podniky měly své zaměstnanecké zástupce, což je naše eh, pozice, kterou zastáváme, ale chtěli bychom, aby i malé podniky v podstatě se na tom nějakým způsobem mohly podílet, protože ta, samozřejmě ta situace v různých členských státech je jiná, ale jde o to, aby všichni se mohli toho vyjednávání účastnit. Já bych byl ale rád, kdyby tady existoval něco jako stálý, trvalý hospodářský výbor, v rámci něhož by se v podstatě vyměňovali informace o eh, hospodářské situaci. To znamená, aby všichni mohli využívat a požívat svého práva vyjádřit se a mít také eh, eh, aktuální informace, protože samozřejmě ve chvíli, kdy hovoříme o zločincích, kteří taktizují z úpadky, no tak ani tento zákon je od jejich zločinných činů jistě neodradí. Ale co se týče přístupu k těmto informacím, tak ten by měl být intenzivnější a ty možnosti, jak si ovlivňovat eh, dění ze strany právě zástupců, zaměstnanců či podnikových eh, rad, tak tady opravdu eh, k tomu dochází, to je přesně to, o co nám jde. To znamená, že my chceme, aby tady existoval v podstatě nějaký, jak, jak se nějak nějaká platforma, která by trvale poskytovala všem aktérům možnost eh, eh, vyměňovat si návrhy. A co se týče Eh, toho insolvenčního zřízení či počátku restrukturalizace, kdy si myslím, že vlastně celý ten proces může být odstartován, tak ve chvíli, kdy vlastně už zaměstnanci a zaměstnavatele mají jaksi přehled o tom, jak restrukturalizovat, no tak já si myslím, že tady musí dojít k určité dohodě mezi zaměstnanci a managementem, kdy se v podstatě tyto dvě strany rozhodnou eh, o datu iniciace takovéhoto procesu. To znamená, že já si myslím, že tady musí dojít k dohodě mezi managementem a zaměstnanci. To znamená, že tady bude v podstatě něco, co celý ten eh, proces restrukturalizace nastartuje. Ještě poslední připomínka v souvislosti s tím, eh, co jste říkala v souvislosti s tou neutrální objektivní instancí, která by tedy vykonávala dohled. Ano, to je v každém případě zcela jasné, potřebné, které instituce by to mohlo být, tak tady si myslím, že samozřejmě to budou muset určit eh, členské státy, ale je to nezbytné. V s tím naprosto souhlasím a jsem si tím jistý. To znamená, že i my to chceme, i my to požadujeme. Eh, sur ce dernier point, en effet. K tomu poslednímu bodu eh, tady eh, zcela souhlasíme. Jmenování nezávislého orgánu pro tato řízení považujeme za zcela nezbytnou věc. Eh, jednotlivé státy si musí rozhodnout, zda se bude jednat o nějakou správní nebo soudní strukturu, eh, která to bude jmenovat, ale je to zcela zásadní. Pokud jde o otázku leasingu, dovolte, abych dala slovo kolegyni eh, Aurelii Perdero, která je správní konkurzní podstaty, aby to trochu uvedla na pravou míru. Ano, možná taková technická poznámka, pokud jde o osud toho materiálu, který byl financován z leasingu. Je to vlastně zmíněno v návrhu směrnice a je to i v případě francouzských záchranných řízení. Pokud ta profesní činnost působí životaschopně, může dlužník vlastně omezit vykonatelnost současných smluv, včetně leasingových smluv, což umožňuje i v případě, že jsou nějaké nesplacené pohledávky, eh, vlastně za, zachovat si ten výrobní materiál za předpokladu, že ten dotyčný je schopen platit běžné splátky. Ty problémy existují pouze v případě, kdy došlo k úplnému zastavení činnosti, ale pokud lze činnost zachovat, tak tady jsou možnosti a je to uvedeno i v návrhu směrnice zachovat tyto smlouvy a vyžadovat jejich pokračování. Ještě jeden technický komentář k otázce kritérií pro stanovení eh, vlastně východiska pro zahájení těchto restrukturalizačních postupů. Myslím si, že je důležité tato kritéria odstupňovat, především podle toho, eh, že vlastně zda ehm, eh, dlužník požádá o přerušení vymáhání nároků a pokud Eh, o to požádá, tak eh, o tom se musí jednat o složité problémy, které nemůže ten podnik překonat eh, sám. Pokud nedojde k přerušení vymáhání nároků, tak potom ta kritéria se trochu vzdalují krátkodobě od stavu platební neschopnosti. Thank you. Well, you can from uh, WAPME. Děkuji. I když mi nebyl položen úplně konkrétní dotaz, tak já bych eh, chtěl přednést několik eh, připomínek ohledně technické platební neschopnosti. Opět já si myslím, že tento návrh je velmi vyvážený a snaží se dát do souladu jednotlivé národní legislativy určitým způsobem. A když se podíváme dále tak eh, na národní úrovni, eh, protože to je směrnice, tak tam můžete eh, zavést určitá opatření, aby se vyřešili tady ty taktické insolvence. Já si myslím, že na evropské úrovni bychom měli mít dohodu na těch hlavních bodech. Jak už jsem řekl, nejedná se o, o harmonizaci, to není cílem té směrnice, a co se týče eh, třeba to, té klasifikace, tak eh, není možné mít eh, evropské řešení nebo dospět k dohodě na evropské úrovni. A to si myslím, že bychom se neměli snažit řešit. Já chápu velmi dobře to, co říká kolega z odborů. Vy jste mi hovořil do ucha, a zároveň jsem poslouchal tlumočení. Ale my si e, nemyslíme, že není toto správné místo, abychom tam dávali e, pravidla ohledně e, zastoupení zaměstnanců. Pokud si ten návrh e, přečtete pozorně, tak tam je plno e, záruk a odkazů, ale možná jsem to úplně správně nepochopil, tak se omlouvám. A za třetí, Eh, žádost eh, pro Evropský parlament. Eh, prosím, mějte na mysli většinu podniků, kterými jsou právě malé a střední podniky. Nemějte vždy na mysli ty velké podniky, když provádíte úpravy či navrhujete zlepšení této směrnice. Neměli bychom ještě stížit Eh, ty procesy, které jsou už eh, dnes příliš eh, zlouhavé a drahé pro malé a střední podniky, proto žádáme Evropský parlament, aby myslel i na ty malé. Já se pokusím stručně zodpovědět všechny dotazy. Co se týče otázek úvěru v selhání, Eh, tak eh, když se podíváme na tuto směrnici, tak eh, tady se to týká hlavně druhé šance pro malé a střední podniky protože musíme si představit, že po té finanční krizi v těch jižních státech prostě tam je mnoho úvěrů v selhání, které jsou stále větší a větší a členské státy nebyly schopny odlušit tyto eh, podniky, kromě prostě platební neschopnosti bylo ohroženo a zničeno mnoho Eh, pracovních míst, proto jsme navrhovali to omezit na finanční věřitele v některých eh, zemích, ale také nesmíme zapomenout na ty malé a střední banky, které financují ty malé a střední podniky eh, na venkově a že v těchto v něko, mnoha zemích je to důležité. Banka má úplně jiný zájem než zaměstnanec Eh, takže eh, eh, třeba to se úplně liší od toho, kdo třeba sedí ve Frankfurtu, tak ten má úplně jiný pohled na to, aby ta výroba zůstala na místě. Nemůžeme mít proto tedy nějaký nástroj, který povede k tomu, že banky nebudou financovat už malé a střední podniky. Paní Nibler se ptala, kdy, jestli je se ošetří, jak a kdy by to mělo začít. Když se podíváme na ústavní právo, já nemůžu eh, zasahovat do práv věřitelů, pokud k tomu nebudu mít nějaký základ. Eh, musím eh, mít také na zřeteli to evropské ústavní právo, ale máme tady tu vnitřní hranici. Takže dnes předložím nějaký nějakou žádost a potom je insolvence. Ale tady je důležitá věc eh, moratoria, vnitřní a vnější hranice. To je zde důležité v obou případech. Eh, potom 80%, eh, v 80% případů dochází k selhání managementu, nějaká externí instance. Ano, já si myslím, že bez neutrální instance to fungovat nebude. Je potřeba dohled, ale také podpora. Eh, ve Francii se to neliší od Německa. Pokud tam není eh, správce, já jsem se na to eh, podíval, můžete dále dodávat, dostanete zaplaceno. To je úplně jiná situace, ne když prostě tam žádná podpora není. A všichni věřitelé a všichni zúčastnění potřebují transparentnost. A podniky ne, nevystupují úplně racionálně, když u nich jde o všechno. Eh, potom otázka leasingu. A eh, tak to je velice důležité. Eh, v návrhu komise to zohledněno není vůbec. Takže když jeden podnik se oddluží, ale ty různé druhy zároky znamenají, sowas mit im Spiel ist. All das wird überhaupt nicht. Takže tady ty osobní situace nejsou vůbec zohledněny tady v tomto návrhu při odlužení. Eh, Mrs. Gajo. Eh, paní Gajo, máte tři minuty, ne více? budu rychle hovořit a pohovořím eh, španělsky, obecně odpovím na ty obecné dotazy a potom se zeptám na ten konkrétní dotaz od paní zpravodajky. Ohledně toho, kdy by měla začít restrukturalizace, na to se zeptala paní Liebler, já upřímně Eh, pro mě je eh, tady eh, pohodlná ta situace, že si musíme v každém případě sednout a ty finanční instituce budeme první, které začnou analyzovat eh, situaci a rozvahu společnosti a potom prověříme, zali je to opravdu ten správný moment, aby eh, došlo k nějaké oběti. Takže to slovo likelihood, to si myslím, že je rozumné kritérium. Co se týče těch 80% eh, odpovědnosti Eh, těch eh, eh, manažerů, tak já tady to tento údaj jsem neznala a to je trošku v souladu s tím, co řekli mi francouzští a němečtí kolegové, kteří jsou konkurzními správci. Jak už jsem řekla, ve Španělsku my máme model, eh, který je zcela eh, privátní a nezasahuje tam žádný správce konkurzní. A funguje to. Já eh, neříkám, že francouzský či německý model by byl špatný, že tam je ta třetí osoba. Určitě je to dobré, ale chci zdůraznit, že to stojí peníze. A e, v některých případech e, tady tyto e, náklady se nemůžou zaplatit v případě, že by se měl prosadit tento model. A ve španělském případě říkám, že ta naše zkušenost je velmi dobrá a zatím to nepotřebujeme. Potom ohledně těch návrhů v případě cross class a cram down, už jsem o tom hovořila, my nemáme ve Španělsku cross class, Eh, tedy eh, tu eh, restrukturalizaci vůči několika třídám, ale mohlo by to být ve Španělsku. My máme problém s cram up, už jsem o tom hovořila. To znamená, že přijdeme o právní jistotu a že to, že vytvoření tříd nestanoví zákon, ale dohoda mezi věřiteli a tady tato část, že přijdeme o právní jistotu, to bude mít dopad na cenu úvěru. To bude přímý dopad. Eh, potom ohledně eh, dotazu eh, paní López Bermecho, také ze Španělska, ohledně práva zaměstnanců, tak už na to zareagovali někteří kolegové zde u stolu Paní López Bermecho nám řekla, že ví o, některém podvodném případu taktické insolvence. Já o ničem takovém nevím a sama jsem se ničeho takového nezúčastnila. A připomínám, určitě to ví paní, že od roku 2015 existuje trestní odpovědnost právnické osoby. Nejenom tedy ten zástupce banky, ale také eh, té právnické osoby. A protože už dříve byly kontroly a eh, já v mé bance na to mám eh, na starosti, aby neexistovaly tady tyto eh, trestné insolvence. Jak vy říkáte, je to věc důležitá, ale ty obezřetné kroky existují. A co se týče těch stakeholders, tak eh, samozřejmě, co je eh, důležité pro banku, eh, jsou také zaměstnanci, i když některé sektory si to nedokázou představit, ale jsou to také naše klienti, tito zaměstnanci. A proto v našem zájmu je, aby ta firma přežila a nedostala se do likvidace. A e, e, já e, jsem ten váš dotaz úplně nepochopila ohledně toho, jestliže tam je větší nebezpečí non-performing loans, úvěru v selhání. Já myslím, že ne, protože jestliže budou non-performing loans, tak to bude, když půjdou firmy do likvidace, ale když se všichni budeme moci trochu obětovat a pokusíme se zachránit naše klienty, tak si myslím, že Eh, to čekání je potřebné a myslím si, že by bývalo bylo více úvěru v selhání, kdybychom šli, eh, nešli do restrukturalizace. Thank you very much. Uh... Děkuji vám. Bohužel nemáme čas na další připomínky či dotazy. Paní Niebler, prosím, proneste svou závěrečnou řeč. Děkuji, pane předsedo. I v souvislosti s opravdu s tím nedostatkem času, tak eh, se omezím na čtyři pět připomínek. Děkuji všem přítomným odborníkům, děkuji jim za to, že k nám přišli a ne pouze za to, že nám tady přinesli své prezentace, ale za to, že nám odpověděli na naše otázky. Eh, vychází z této debaty, že v podstatě všichni tento návrh obecně vítáte, nicméně samozřejmě všichni upozorňujete na to, že tady ten potenciál zlepšení ještě je. Většina z vás to ale i tak celkově v podstatě hodnotí pozitivně. To znamená, že naší zodpovědností je opravdu ty detaily dotáhnout až do konce. Dále samozřejmě je důležité, aby se nám tady podařilo dosáhnout dostatečné vyváženosti, to znamená zajistit, že ty zájmy všech eh, budou vyvážené, to znamená zájmy těch eh, zaměstnanců, zaměstnavatelů, věřitelů, poskytovatelů a všech. To znamená, že eh, nechceme, aby tento návrh byl označován jako návrh, který um, protěžuje jedny či druhé. Samozřejmě i já jsem si vědoma různých rizik, které vycházejí z těch restrukturalizačních eh, procesů, ale jde o to, abychom těm eh, poctivým podnikům dali možnost, jak si pokračovat a podílet se na hospodářském růstu. To se týká samozřejmě i těch toho odlužení je třeba ale vnímat všechny, eh, všechna ta rizika. Hovořilo se o taktickém úpadku, hovořilo se o těch následných eh, insolvencích. A poté se hovořilo tady také o těch poctivých eh, podnicích a to, podnikatelích a to si myslím, že je dosti zajímavý koncept a i to, co říkal pan Žirá za vlastně zaměstnance, tak to si myslím, že je také důležité, tomu se musíme také ještě podívat na zoubek, takže v každém případě chceme zajistit ochranu pracovního práva. Vy jste hovořil také o informacích, o konzultacích, o angažovanosti a tak dále. Samozřejmě víme, že e, tady potřebujeme také nezávislou třetí osobu, protože tady samozřejmě Jábel se skrývá v detailu, hovořila o tom také kolegyně ze Španělska, na to se musím ještě konkrétně podívat. Takže ještě tady potřebujeme opravdu upřesnit spoustu věcí i v souvislosti s různými lhůtami, hlavně u toho odlužení Musíme se podívat také na ten mechanismus cram down, na ten cross um, class cram down a poté spousta jednotlivých eh, otázek, které jsou v podstatě tuto chvíli, eh, které jsou důležité i pro mě, nebo vyplynuly z této dnešní eh, debaty, ale v každém případě celkově si myslím, že musíme v podstatě jenom eh, do vyjasnit to, co tady bylo řečeno. Pane předsedo, nemyslím si, že před koncem ehm, nebo ještě před začátkem leta se mi to všechno podaří dát dohromady, ale v září určitě tento návrh budete mít na stole. Takže ještě jednou vám děkuji a doufám, že i nadále budeme pokračovat v našem dialogu. Děkuji. Já bych v tuto chvíli chtěl poděkovat všem váženým hostům a přednášejícím. Chci tedy ukončit dnešní jednání dopolední, ale od 16.30 nás čeká nové slyšení, které se týká nových výzev, které, kterým čelí mezinárodní právo veřejné v souvislosti s migračními toky. To znamená, že doufám, že se všichni na toto velmi zajímavé slyšení dostavíte.